Dobrý den, kolegové. První bod dnešního pořadu jednání je eh, prezentace komise o prohlášení komise o volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 a ráda bych upozornila kolegy, že u tohoto bodu pořadu jednání se nepočítá s postupem Catch the Eye a předávám slovo přímo panu komisaři Šemetovi. Děkuji, paní předsedající. Vážení poslanci, volby do Evropského parlamentu jsou vždy velice významným momentem pro celou Evropskou unii a volby v roce 2014 přicházejí v zejména významný čas. Komise vždy podporuje každý pokus posílit legitimitu parlamentu nikoli pouze v zájmu všech evropských institucí, ale především v zájmu evropských občanů. Přímá reprezentativnost eh, tohoto, eh, této sněmovny je vždy zásadním prvkem legitimity eh, toho, co EU činí. Co dnes potřebujeme nade vše, je celoevropská debata, abychom si uvědomili, co je v sázce, abychom byli schopni obnovit a posílit eh, provázanost eh, výsledku voleb na jedné straně a legitimity komise na straně druhé. Eh, pan předseda komise Barroso na konci září ve svém proslovu volal po provázanosti eh, těchto voleb v roce 2014 a závazek ze strany politických stran přikročit eh, k tomuto kroku eh, zvýší evropskou dimenzi evropských voleb. To lze učinit bez změn smluv, protože tam se říká, že Evropská rada, když nabízí kandidáta na předsedu komise, musí brát v úvahu rovněž výsledky voleb do Evropského parlamentu. A proto je to něčím, co lze uvést do praxe a v podstatě okamžitě. E, co se týče e, rovnováhy pohlaví, víte, že je to něco, co komise aktivně podporuje a propaguje. Nicméně vy voláte o, eh, po genderové rovnováze v následujícím kolegiu komisařů a určitě budete chápat, že není na této komisi, aby probírala budoucí kroky dalšího předsedy komise. Když hovoříme o datech evropských voleb na rok 2014, eh, musíme se zamyslet nad tím, co by mohlo negativně ovlivnit eh, účast volební, když komise navrhuje datum voleb, tak rada i parlament eh, které se mají držet příslušného zákona z roku 76, musí zajistit, že bude vše jasné. Potřebujeme silnější politickou unii, zodpovědnější, politicky legitimnější a to vše na celé evropské úrovni musí zůstat středobodem a těžištěm všech úvah o budoucnosti EU. Úloha tohoto parlamentu je v tomto kontextu zcela zásadní povahy. Děkuji. Grazie, Děkuji, pane komisaři. Děkuji, pane komisaři. A nyní dávám slovo mluvčím za datové politické skupiny, nejprve za EPP, pan Kazíny na dvě a půl minuty. Děkuji, paní předsedající. Návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat, obsahuje, jak již zmínil pan komisař, tři body. Prvním z nich je předsunutí um, data voleb Návrh vypadá tak, že do konce léta by komise již eh, měla moci zahájit práci. Pečlivě vyhodnotíme, zda toto je reálné, zda je to možné. Jak uvedl pan komisař, chceme eh, zaručit, aby tato změna zvýšila volební účast. Důležitější je návrh týkající se politických eh, stran raději volím slovo politické strany než politické rodiny, protože je třeba ustavit evropské politické strany a je třeba, aby tyto strany sehrávaly svou roli při jmenování předsedy komise. To je rovněž důležité proto, abychom Evropu přiblížili občanům. Pokles volební účasti do značné míry dán tím, že v evropských volbách, ve volbách do Evropského parlamentu lidé hovoří o nikoli evropských tématech, ale spíše národních. Je to vnímáno jako prostředek opět hledání vyváženosti spíše na domácí politické scéně. Takže potřebujeme, aby se v těchto volbách v předvolební kampani hovořilo o Evropě a aby občané získali pocit, že na jejich hlase ve volbách do Evropského parlamentu záleží. V každém případě v příštích volbách eh, předvolební kampaně se bude více hovořit o Evropě než dříve, protože hospodářská krize jasně ukázala, že nyní jde o to, zda chceme více Evropy, méně Evropy nebo dokonce konec Evropy. Občané se musí sami za sebe rozhodnout, kdo bude zasedat v Evropské vládě, kdo bude předsedou komise, to je velmi důležité. Dále je zde otázka složení komise, kromě tedy genderové vyváženosti. Diskutuje se o tom, že není vhodné, aby, abychom komisaře v budoucnu volili podle kvót nebo eh, že bychom kvóty určovali na základě výsledku voleb eh, do Evropského parlamentu. Já si myslím, že toto by opět eh, nás přiblížilo občanům a toto tady podporuji. Děkuji. Nyní za SAD pan Gualtieri na tři minuty. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Současná krize není pouze krizí ekonomickou, ale je to také krize politická. Tato politická krize souvisí eh, s následujícím rozporem. Na jedné straně převládá národní politika, ale na druhou stranu je nutné, abychom měli evropskou vládu, která se bude opírat o evropské instituce, které budou demokratické a budou mít legitimaci na evropské úrovni. A proto usnesení, o kterém budeme hlasovat, eh, je velmi důležité. Řečník říká, že by rád vystoupil až po příštím příspěvku. Tak tedy dostane slovo pan Dav, pan předseda, prosím. The uh, political party. Politická strana je tím samozřejmým přirozeným propojením nadnárodní demokracie. A pokud chceme zvrátit ten trend klesající volební účasti musíme přeměnit naše evropské politické strany na seriózní organizace, které povedou jednoznačnou kampaň a budou ochotny konkrétně vyjádřit ideologii, za kterou si stojí, činit politická rozhodnutí, nadřazovat, podřazovat politické hodnoty a přitáhnout takto voliče. Prvním krokem je právě to, abychom se obrátili, a my to děláme, na politické rodiny, aby se ujali své odpovědnosti a budovali demokratické kvality Evropské unie, která bude mít hlubší federální povahu. Nominace takzvaných stranických eh, čampionů, stranických vůdců, kteří zároveň se budou ucházet o předsednictví Evropské komise, stejně jako to, že eh, část eh, komisařů bude pocházet z řad Evropského parlamentu, je odvozeno z Lisabonské smlouvy, v níž se hovoří, že právě parlament bude volit následníka pana předsedy Barosa. Mírou našeho úspěchu bude právě to, jakým způsobem bude příští volební boj o osobnostech, o opravdovém klání, jakým způsobem bude schopen zaujmout naši veřejnost a jakým způsobem bude schopen postavit parlament jako orgán, jako sněmovnu, která se bude zabývat zásadními otázkami a bude schopná komisi opravdovým, upřímným způsobem kontrolovat a neustále eh, s ní zápolit, například k rozpočtu, eh, k tomu, kolik bude tedy členů Evropské unie a k vlivu EU. Rok 2014 nám dává šanci, abychom doslova transformovali evropskou demokracii a tento parlament je více než ochoten přistoupit k tomu se sebedůvěrou a e, s příslušnou sílou. Děkuji a nyní má slovo za politickou skupinu Zelených pan Hefner na dvě a půl minuty. Děkuji paní předsedkyně, milí kolegové. Evropa není nějaký projekt. Evropa je demokratický projekt. A Naším nárokem je stát se s jednou z nejsilnějších demokracií této země. A jádro demokracie spočívá v tom, že veškerá státní moc vychází z lidu. Samozřejmě, každá společnost potřebuje silné instituce a silná rozhodnutí, ale jde o to, jakým způsobem jsou tato napojena na vůli občanů. Čím silnější to napojení je, tím silnější je samotná demokracie. Dnes jde o to, abychom posílili evropské volby silněji směrem k rozhodování o budoucí evropské politice. Jde o to, aby občané rozpoznali těsnou úzkou souvislost mezi evropskými volbami a tím, jak potom bude vyhlížet evropská politika v letech po volbách. E, má otázka, řeknu to ad personam, odkud pochází pan Barozo? On byl vyčarován z klobouku po volbách. Nikdy předtím se neobjevil jako kandidát pro Evropskou komisi. Nebyl jasně jmenován. Je toto něco, kdybychom mohli říci občanům, my jsme vám jasně řekli, kdo bude dělat politiku, měli jste volbu, vy jste se rozhodli? Ne. Občané mají pocit, že volí a potom se dějí věci, které vůbec nemohou ovlivnit. Tedy musíme posílit již zmiňovanou souvislost a zároveň musíme zavázat politické eh, strany a rodiny, aby skutečně eh, z evropských voleb dělali evropské volby a nezneužívali je pro národní kampaně. Jde tedy o to, aby do voleb šli s evropskými kandidáty a evropskými programy. To, eh, to je náš cíl, cíl našeho usnesení. Chci, aby, chceme, aby politické rodiny již před volbami řekly, jaký jsou jejich kandidáti na funkci předsedy Evropské komise, což je nejmocnější funkce v rámci naší společné Evropy. Chceme, aby se setkávali, aby proto to formulovali politické platformy, aby dali tvář ve volbách svým vizím, vizím, jak má vypadat společná Evropa. To je ta síla legitimace. A důležité jsou i politické výměny názorů o různých pozicích v Evropě. To je třeba rovněž posílit a rovněž chceme, aby budoucí předseda či předsedkyně komise ve světle volebních výsledků byl vybrán právě z těchto špičkových kandidátů. Tedy ty politické rodiny, které nejlépe uspěly ve volbách, by potom eh, jmenovaly ze svých rad, eh, tedy z rad svých kandidátů, předsedu. Rovněž chceme, aby Došlo k celé řadě dalších opatření eh, v tom smyslu, abychom posílili vliv občanů na složení komise a tím, abychom rovněž posílili evropskou politiku. Děkuji. Grazie. Děkuji. A nyní za EKR pan Fox na minutu a půl, prosím. Děkuji, paní předsedající. Dovolte, abych poděkoval panu Kazinimu a kolegům z výboru za jejich práci na tomto usnesení, které obsahuje několik kvalitních návrhů. Všichni se shodeme na tom, že je třeba zlepšit eh, postupy v souvislosti s nadcházejícími evropskými, příštími evropskými volbami, je třeba povzbudit volební účast dosáhnout jeho zvýšení. Podporuji navrhovanou změnu, kde bychom přesunuli volby z června na květen 2014. Tím by parlament měl více času um, pro, pokud je o sestavení nové komise a eh, vzhledem k tomu, že ve Velké Británii se konají volby v květnu, bude také snažší propojit eh, eurovolby s našimi komunálními volbami, tím se eh, ušetří peníze daného poplatníka, měla by se také zvýšit volební účast. Potěšil mě odstavec, eh, který volá potom, aby alespoň polovina eh, komise, že polovina komise měla být sestavena z členů Evropského parlamentu, že tento odstavec byl odstraněn. Myslím, že bychom neměli omezovat právo členských států vybrat si svého komisaře. Doufám, že komisaře bude eh, se skládat eh, z mužů a žen skutečně talentovaných. Měli by být vybíráni podle zásluh, jedině podle svých zásluh a schopností. Nepodporuji požadavky obsažené ve zprávě, že eh, evropské politické strany budou jmenovat kandidáta na předsednictví komise, který povede kampaň. Členské státy v radě zvolí nového předsedu komise a táže se kolegů, pokud by středopravé strany měly v roce 2014 eh, získali tedy většinu v radě. Domníváte se, že budou jmenovat socialistu, možná někoho jako Martina Šulce, aby se stal předsedou komise, jenom proto, že socialistické strany mají získali v evropských eh, volbách více hlasů než eh, prave, pravicové strany. Já si myslím, že nikoli a z tohoto důvodu moje skupina nemůže podpořit toto usnesení. Děkuji. Děkuji. Děkuji. A i nyní jménem EFD pan Agniu, prosím. Obávám se, že není možné používat modré karty, nebude ani postup the eye, to je v souladu s naším řádem. Nyní tedy pan Agniu na jednu minutu. Pan Dav mimo mikrofon. Dobrá, v takovém případě udělí slovo panu Gualtierimu. Až posléze, dobrá. Nyní tedy pan Sondegor za GUE NGL na dvě minuty. Děkuji. Paní předsedkyně, má frakce podporuje požadavek na to, aby to skandální genderové složení eh, Evropské komise nepokračovalo i v dalším volební období. Pokud eh, požadujeme rovnoprávnost mezi muži a ženami, musí se to odrazit ve složení Evropské komise. A tím je vlastně řečeno to nejdůležitější o dnešním usnesení. Eh, pokud se například podíváme na ten návrh, aby politické strany jmenovali kandidáta na post předsedy komise, tak já se tady ptám, odkud pochází tato myšlenka? Je to myšlenka, která vzlešla z občanů, vyjádřili je oni? Stálo to na um, um, transparentech demonstrantů v Aténách a v Bruselu. Ne, to je návrh, který přišel ze zhora mezi mimo jiné od pana Baroza, který to eh, tady vyzdvihl v rámci svého projevu o stavu Unie zde v Evropském parlamentu, ale pravá demokracie ta pochází ze zdola. A pokud eh, chtějí eh, politické strany jmenovat své kandidáty na podpředsedy komise, to jistě mohou učinit, tu možnost prostě mají ale velký demokratický deficit v Evropské unii se nevyřeší tím, že personifikujeme evropskou politickou debatu. Potřebujeme více demokracie. A proto jsme ze strany naší frakce požadovali, aby byly zavedly takové, zavedeny takové volební systémy, které zajistí, aby politické strany byly reprezentovány v poměru ke své velikosti. Co to je za demokracii, která část obyvatelstva vylučuje z politické reprezentace? My říkáme, tak jako v americké válce eh, o nezávislost, no taxation without representation. Toto ovšem eh, eh, předložené usnesení neukazuje, takovýto požadavek tam není, žádné zdanění bez zastoupení, nezmiňuje se to tam a mělo by být jasně řečeno, že Evropská unie potřebuje více demokracie. Děkuji. A slovo má nyní pan Gualtieri na tři minuty. Děkuji. Děkuji. Já jsem eh, říkal, že krize, kterou prochází euro, není výlučně ekonomická, jde o politickou krizi, která se pojí s rostoucí kontradikcí, rozporem mezi existencí vnitrostátní dimenze politiky, národní dimenze politiky oproti evropské dimenzi a potřeby krizi řešit. Proto tedy reforma, kterou se toto žádá, eh, není nutně vázána na změnu smlouvy nebo změnu sekundární legislativy, ale žádá si zásadní institucionální reformu. Jde o to využít parlamentní demokracii jako vzor, jako model. Politické strany budou jmenovat kandidáty na postředsedy komise, tím naplníme nejenom ducha literu smlouvy, kde se stanoví, že předseda komise bude volen, je volen parlamentem, že budou zohledněny výsledky eh, voleb, eh, eurovoleb, ale zároveň bychom reflektovali na přání občanů přímo se zapojovat do rozhodnutí o skladbě evropské vlády. Tím bychom posílili demokratickou legitimitu, opírající se o skutečný evropský politický prostor a společné instituce, což by byl nutný předpoklad pro existenci akční vlády a její demokratickou legitimitu. Kromě toho, tato reforma podle mého názoru není nijak v rozporu se eh, spravedlivým eh, tvrzením, že komise by měla být eh, nezávislá, protože samotný článek 17 hovoří o nezávislosti komise a o hlasování kvalifikovanou většinou v radě, s tím, že tady je zde vazba na výsledek voleb do, do Evropského parlamentu a jak bychom očekávali o jakéhokoliv demokratického systé systému, demokratická legitimita a nezávislost exekutivního orgánu eh, s tím nejsou nějak v rozporu. Takže jde o um, demokratizaci a politizaci působení komise a tím tedy o budování Evropské unie, která bude legitimnější, silnější, bližší občanovi a tedy i schopnější poskytovat, poskytnout řešení pro tu mimořádnou krizi, kterou procházíme. Tato krize by se tak eh, v rámci této reformy mohla stát příležitostí k dalšímu politickému kroku vpřed v Evropě. Děkuji. Paní Sinclair, procesní námitka? Uh, Děkuji, paní předsedající. Není paradoxní, když hovoříme tady, debatujeme o demokracii a tento parlament se snaží sahat k pravidlům, která diskusy tlumí. Nesmíme používat postup catch the eye, modré karty, někteří z nás vůbec se nedostanou ke slovu a my samozřejmě se rovněž chceme účastnit voleb v té či oné roli v roce 2014. Vy jste sice na začátku uvedla, že každý jít nebude a nedostali jsme však žádnou zprávu ani mailem, ani jinak, že nebudou modré karty, což opravdu je proti otevřené diskusi, um, okrojuje to demokracii a nevím jak dospějeme ke stavu, kdy budou lidé schopni pak hlasovat o něčem konkrétním. Děkuji, paní Sinclair. Já jsem na samém začátku sdělila kolegům, že se nepočítá s hlasy ze sálu, protože takovýmto způsobem si to politické skupiny v pondělí vzájemně dohodly. A my jsme tento bod měli na pořadu jednání v pondělí. A v souvislosti s tím v praxi to vypadá tak, že hovoří pouze jediný poslanec za politickou skupinu. Vy jste eh, poslankyně bez stranické příslušnosti a nikdo z vašich kolegů ani vy jste se nepřihlásili, takže je to na předsedkyni, zda někdo smí se účastnit diskusy eh, s použitím modré karty či A nyní pan komisař Šemeta. Děkuji, paní předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, jak eh, uvedl pan Barroso eh, eh, ve svém prohlášení o stavu Unie zde v Evropském parlamentu, potřebujeme evropský veřejný prostor, kde se budou projednávat evropská témata z evropského hlediska. Nemůžeme se i nadále snažit řešit evropské problémy pouze na základě národních řešení a národní diskuse. Eh, víceletý finanční rámec eh, to dokazuje. Eh, proto si komise cení ehm, vaší snahy posílit evropský politický proces a umožnit evropskému občanovi stát se také skutečným ehm, evropským politickým aktérem. Ať už je to v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu v roce 2014, anebo šířeji. To, že by evropské politické strany představovaly své kandidáty na post předsedy eh, Evropské komise eh, po volbách v roce 2014 by představovalo eh, významný krok. Pokud je o volbu komisařů, výběr komisařů, nejdůležitější je, aby kandidáti na komisaře byli voleni na základě svých kompetencí, své evropské angažovanosti a nezávislosti. Smlouva zakotvuje jasný mechanismus pro eh, výběr komisařů. Eh, v tomto rámci jsou evropské politické eh, rodiny, které mají vždy možnost hledat co nejlepší kandidáty. V každém případě v parlamentu proběhnou slyšení se všemi kandidáty a parlament musí vyjádřit svůj souhlas se jejich jmenováním. Je zde i celá řada prvků, tak aby evropské politické instituce, politické strany a členské státy mohly podporovat evropský projekt spolu s občany. I nyní je na nás všech, abychom přijali vhodná a někdy odvážná rozhodnutí s tím, jak se blíží volby v roce 2014. U tohoto vědomí komise vypracuje, předloží návrhy, které posílí demokratickou legitimitu Unie. Děkuji za pozornost. Grazie, Děkuji panu komisaři. Obdrželi jsme návrh usnesení, tím uzavírám rozpravu a hlasovat se bude dnes ve 12 hodin. Jako další bod na pořadu jednání máme předložení výroční zprávy účetního dvora. Ještě jednou říká paní předsedkyně. Dalším bodem je předložený výroční zprávy účetního dvora za rok 2011. Eh, my jsme skončili poněkud s přestihem, takže několik minut počkáme na pana předsedu účetního dvora.